Tak hlasování je stále eh, otevřené, zahájené, protože kolegové ještě dobíhají. Everybody have voted. Hlasovali všichni? Gerbrandy. Okay? No. We have... Tak už, nebo ještě ne? A, ah, Alde o jednoho víc, omlouvám se. Takže konec hlasování. Schváleno. Adesso... A nyní hlasujeme o kompromisu, kterého bylo dosaženo s radou. Týká se návrhu směrnice NEC. Spravodajkou byla paní kolegyně Gerling. Zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme o námitce podle článku 106 prodloužení období schválení glyfosátu. Předkládá kolegyně Kylenen. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Další hlasování. A nyní přejdeme k ústní otázce, která se týká transtuku. Nejprve hlasujeme o ústní otázce k zodpovězení komisy. Prosím, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno jednomyslně. Nyní hlasujeme o ústní otázce zodpovězení radě. Týká se transtuku. Můžete hlasovat? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno jednomyslně. Nyní další hlasování. Ústní otázka o konferenci COP22. Aha, nejprve tedy eh, otázka na komisi, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Nyní otázka na radu. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále budeme hlasovat Food contact material, nařízení a předměty určené pro styk s potravinami, kolegyně Šaldemouze. Příslušným výborem je náš výbor. Pozměňovací eh, návrh 39. Kdo je pro, proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro, proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro, proti, zdržel se, eh, schváleno. Nyní hlasujeme pozměňovací návrh 42. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Nyní kompromis 7. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 46. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 62. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno.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 78. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 79. Pro? proti, zdržel se, schváleno. Návrh 81. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Hlasovali všichni? Ne? Dobře, ale stejně to je schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 83. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Opět ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 84. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Avete votato tu? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 94. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Uvěříme? Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Dále návrh 96. Pro. Proti zdržel se, schváleno. Dále kompromis 3a. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 98. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Dále hlasujeme o návrhu 116. 116. Hojsling, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 114. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 119. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 118. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 120. Ne? Aha, ten odpadá. Musíme ještě hlasovat o 117. Kdo je pro? 117. Proti. Zdržel se. Schváleno. Dále kompromis 3b. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 128. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 129. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 131. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 133. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 130. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Ale vota votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu 132. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 134. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Uvěříme. avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o 135. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 136. Pro, proti, zdržel se schváleno. 137. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 140 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 141 pro, proti, zdržel se, schváleno. 148. 138. Kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. 138. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno. Dále 139. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 143. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále kompromis 9. Kdo je pro? Kompromis 9. Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále pozměňovací návrh 158 Colin Lagen. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 10. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 166. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní... Uh, si sono tutti coperti. Votiamo il... Body odvodnění. Takže eh, k bodu odvodnění A, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní pozměňovací návrh 18, Pirkainen, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 26, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. A dále pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 34. Aha, ten odpadá. Musíme ale hlasovat o 35. Kdo je pro 35? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále hlasujeme o návrhu 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. ty votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Prosím, můžete hlasovat. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno. Passiamo adesso al punto 17. Nyní přejdeme k bodu 17 eh, pořadu jednání. Eh, to eh, se týká hlasování odpovědnosti oškodnění a finančního zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Dále číslo 5. Zde máme ústní pozměňovací návrh kolegyně Rivasy. Má někdo námitky vůči tomuto ústnímu návrhu? Nemá. Takže hlasujeme spolu s tím ústním pozměňovacím návrhem o návrhu číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme. no, i gruppi non erano nemmeno convinti. Skupiny ani o tom nebyly přesvědčeny, eh, takže zamítnu to. Dále hlasujeme o devítce, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Jedenáct, pro, proti, zdržel se, schváleno. 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dále kompromis 2. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 18, 19. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. 26 pro, proti, zdržel se, ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 39. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní návrh 46 Duncan. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 61, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 62, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9, pro, proti, zdržel se, schváleno. Šedesát čtyři. Pro, proti, zdržel se, socialisti eh, jsou pro, takže schváleno, ověříme, dobře. Il voto è Prosím, můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 11. Pro? proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 77, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 12, kompromis 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 82 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní elektronicky hlasujeme o celém pozměněném zprávě. Prosím, můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Votiamo adesso Nyní eh, hlasujeme u bodu 18 pořadu jednání. Klíčové cíle 17. konference stran úmluvy CITES. Hlasujeme o návrhu 17. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdržel se, ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh 19. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 21. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 25. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 28. Pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 29. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Třicet jedna. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Pověříme. Dobře. Avete votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 30 odpadá. Jdeme tedy k návrhu 32. Ten také odpadá. Aha, tak 31. 32 odpadá, takže 33. 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto.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 Ci sono obiezioni alle... Má někdo nějaké námitky vůči tomuto ústnímu návrhu? Ne. Dobře, takže hlasujeme s tím ústním pozměňovacím návrhem EPP. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Třicet pět. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Čtyřicet. Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále návrh 41. Kdo je pro?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 proti, zdržel se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se, schváleno. 47 pro, proti, zdržel se, schváleno. 48 pro, proti, zdržel se, schváleno. 49 pro, proti, zdržel se, ověříme. Avete votato tutti Hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 51. Pro? proti, zdržel se, schváleno. 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53 o tom nehlasujeme, takže 55, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 54 má dvě části. První část, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dále hlasujeme o návrhu 56. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 57. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 58. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 59. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 60 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdržel se, schváleno. 63 zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželo se, schváleno. 65 pro, proti, ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 32 na 32. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 67 pro, proti, zdržel se, schváleno. 68 pro, proti, zdržel se, schváleno. 69 pro, proti, zdržel se, schváleno. 70 pro, proti, zdržel se, schváleno. 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 73. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 74. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 79. Pro. Proti. Zdržel se schváleno 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A společně hlasujeme o návrzích 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Kdo je pro tyto návrhy? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 90 s ústním pozměňovacím návrhem EPP. Je někdo proti tomuto ústnímu návrhu? Není. Takže hlasujeme o návrhu 90 eh, takto pozměněném. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dále, původní verze návrhu 90 má dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A unblock hlasujeme 91, 92 a 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno.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 Votiamo adesso. Mm, dobře, nyní tedy. OK, the vote is closed. Končím hlasování, zamítnuto. Nyní hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu kolegy Afronteho. Prosím, kolego, vysvětlete obsah svého návrhu. Ano, děkuji, pane předsedo. Tento druh, to je taková drobná rybka a v 90. Eh, letech, eh, když se začal eh, jaksi používat v akváriích, se za několik let snížily jeho stavy o 90 v zajetí, respektive v akváriích, se tento druh ne reprodukuje, takže se vždy jaksi odebírá z přírody a my proto požadujeme, aby z přílohy 2 byl přesunut do přílohy 1, která ho více chrání. Děkuji. Je někdo proti ústnímu návrhu? Není. Takže eh, hlasujeme pro ústní pozměňovací návrh, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 1. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Dále návrh 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 9. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 11. Omlouvám se, 11 odpadá. 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní závěrečné hlasování o tomto návrhu v pozměněné podobě. Prosím, můžete hlasovat. Vymyšlení to, že se mi Il voto è chiuso. Končím hlasování. Schváleno jednomyslně. Nyní Nyní přerušíme naše jednání a setkáme se zde dvě minuty před jedenáctou, protože sem přijde eh, minister zdravotnictví slovenského předsednictví, který představí eh, priority předsednictví. Dear colleagues, we can... Vážení kolegové, když dovolíte, zahájíme druhou část dnešní naší dopolední schůze. Konkrétně výměna názoru s Tomášem Drukrem, ministrem zdravotnictví Slovenské republiky za slovenské předsednictví, který nám představí priority programu předsednictví. Vítám tedy tímto nové předsednictví rady, konkrétně vítám pana Druckera a dávám mu slovo na úvod. A pak, jako obvykle, přijde čas na debatu. Proběhnou dvě kolečka Nejprve zástupci politických frakcí, a pak unblock odpovíte a poté ještě e, jednotliví poslanci, kteří se přihlásili o slovo. A pak budete opět mít možnost zareagovat na ty intervence. No a pak to celé uzavřeme. Děkujeme, že jste mezi námi a máte slovo na úvod. Prosím. Děkuji vám mnohokrát. Přeji všem hezké dopoledne, vážený pane předsedo výboru Envy, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu výboru Envy. Je mi velkou ctí být zde dnes mezi vámi a představit vám program slovenského předsednictví pro oblast zdravotnictví. Rok 2016 je rokem 12. 12. Eh, výročí přistoupení Slovenska do Evropské unie. Je to poprvé, kdy vůbec Slovensko bude hrát vůdčí roli eh, v radě. A my to řádně chápeme. Přebíráme předsednictví v poměrně složitém období, kde před námi, před všemi stojí do budoucna celá řada výzev. Ehm, objevit se může celá řada neočekávaných témat, a může k ním teď docházet častěji než v minulosti. Ale ať už přijde naším směrem cokoliv, je potřeba na to být připraveni a čelit tomu. Bez ohledu na tyto obtíže slovenské předsednictví hodlá propagovat pozitivní agendu a vynucovat udržitelná řešení. Cíle našeho předsednictví mohou být dosaženy pouze v rámci úzké spolupráce mezi členskými státy, Evropským parlamentem a Evropskou komisí a v rámci zachování eh, dynamismu ve zbylé polovině roku. Evropské státy musí spolupracovat na důležitých tématech. Evropská unie je pro evropské občany velice užitečná a dělá hodně velice důležitého praktického pro jejich každodenní životy. Důležité však je, aby byla EU srozumitelná pro občany a aby dokázala jasně vysvětlit, jaké reálné výhody, že to vlastně přináší. Evropský parlament byl vždy motorem pokroku a vždy aktivně obhajoval zájmy občanů EU. Názory a podpora Evropského parlamentu tak e, pro budoucí utváření zdravotnické politiky je pro evropské občany velice důležitá. Vy jste přímo volenými zástupci občanů EU a vaše role jako role kolegislátora je zásadní, abychom zajistili, že zájmy občanů budou náležitě zastoupeny. Předtím, než vám představím priority slovenského předsednictví, dovolte mi poděkovat holandskému předsednictví za tvrdou práci a za jejich pomoc v rámci TRIA Doufám, že budeme schopni navázat na to, čeho dosáhli oni a že budeme moci pokračovat v tématech, která oni započali. V legislativní oblasti eh, slovenské předsednictví s uspokojením konstatuje, že po čtyřech letech velice tvrdé práce na nařízení o zdravotnických prostředcích a na zdravotnických prostředcích pro diagnozu in vitro bylo úspěšně dosaženo dohody mezi všemi třemi institucemi, což bylo potvrzeno 15. června. Slovenské předsednictví jeho, má úkol tuto dohodu v radě finalizovat. Máme v plánu odsouhlasený text předložit v září k souhlasu rady. Díky e, úspěchům holandského předsednictví o nařízení o zdravotnických prostředcích máme jednu legislativní složku, na které můžeme v oblasti zdravotnictví pokračovat. Je to nařízení 726 2004. Je to součást veterinárního balíčku a tím pádem tempo řešení tohoto tématu se bude řídit eh, rychlostí řešení celého veterinárního balíčku. Rovněž eh, se soustředíme na soudržnost mezi tímto nařízením a celým veterinárním balíčkem a budeme se snažit najít vhodné právní nástroje pro přijímání opatření, která budou implementována podle nařízení 726. S ohledem na veterinární medicínu a bezpečnost potravin máme a budeme mít i do budoucna silný zájem na tom, aby veškerá platná legislativa a veškerá připravovaná legislativa zaujímala integrovaný přístup tedy od zemědělce až na talíř. Je zde velice důležitý balíček v této oblasti, který se stává ze dvou návrhů. Návrhu, eh, co se týká veterinárních medicínských produktů a návrh na krmivo obsahující léčiva. Eh, návrh ohledně krmiv eh, obsahujících léčiva řeší výbor Agri, ale návrh na veterinární medicínské produkty je důležitý pro tento výbor. Dovolte mi informovat vás o tom, že slovenské předsednictví bude i nadále pracovat na těchto tématech v rámci příprav v Radě s cílem snad už do konce našeho předsednického mandátu dosáhnout výsledku, který může sloužit jako základ pro vyjednávání s Evropským parlamentem. Toto téma je velice komplexní a důležité nejen pro veterinární, farmaceutický eh, zemědělský sektor v EU a sektor domácích mazlíčků, ale také pro sektor veřejného zdraví, protože je to propojeno s otázkou antimakrobiotické rezistence, což je i nadále velká výzva, kterou musíme řešit. Máme-li pokračovat v té agendě zdravotnictví, je jedna z priorit slovenského předsednictví v nelegislativní oblasti Eh, dostupnost anebo nedostatky dost, eh, léčiv na trhu, což je kriticky zásadní pro pacienty a je to v Evropě rostoucí problém. Hlasy o nedostatcích léčiv se ozývají ze celé řady členských států a ze strany organiza- eh, svazů pacientů a lékařů. Pro mne jako ministra zdravotnictví toto představuje velice zásadní téma, protože primární cíl každého členského státu je přece zajistit eh, náležitou úroveň zdravotní péče, včetně přístupu k léčivům pro pacienty v daném státě. V tomto kontextu je velice důležité si uvědomit, že farmaceutika nejsou běžné zboží, protože jsou zvlášť důležitá pro veřejné zdraví. To je aspekt, který bychom měli reflektovat v rámci debat mezi členskými státy o nedostacích léčiv ať už z jakéhokoliv důvodu, eh, buď z výrobního důvodu, nebo regulačního důvodu, nebo biznisového důvodu, jako je třeba paralelní vývoz. Práce na těchto tématech v našem předsednictví bude znamenat hlavně další diskuse na toto téma v rámci pracovní skupiny o veřejném zdraví na velice vysoké úrovni a také na neformální schůzi ministrů v Bratislavě. Slovenské předsednictví rovněž uznává, jak je důležitá antitabáková politika v Evropské unii, která je považována za lídra globální debaty o e, kontrole tabáku. Slovenské předsednictví vyvine maximální snahu v tom smyslu, aby tato vůdčí role Evropy byla zachována. A to mimo jiné i na sedmé konferenci všech stran e, FCTC, což je něco, co proběhne v Indii později letos. Eh, budeme velice úzce spolupracovat s komisí a všemi členskými státy, tak abychom zajistili koordinovaný přístup EU ke všem bodům na pořadu jednání zde. Teď, eh, co se týká dalších priorit, Rada, stejně tak jako Evropský parlament, považuje problém eh, antimakrobiální rezistence jako problém velice vážný a vyzvala členské státy několikrát k tomu, aby na eh, národní i na evropské úrovni aktivně pracovali na řešení tohoto problému. Tak, abychom se mohli zaměřit na tento problém, chce slovenské předsednictví eh, řešit problém tuberkulózy a jejich, multi, jejich multirezistentních kmenů. Tuberkulóza je v, některých člen, eh, v několika členských státech vážnou výzvou pro veřejné zdraví, která má daleko sáhlé sociálně, hospodářsko-společenské dopady. Tuberkulóza má významné eh, propojení s dalšími onemocněními, například s HIV anebo AIDS. Na zasedání eh, pracovní skupiny na vysoké úrovni 15.7. chce slovenské předsednictví zahájit diskusy o možném vývoji integrovaného politického rámce EU pro boj proti tuberkulóze, HIV a hepatitidě typu C. Následně bude debata pokračovat na politické úrovni, a to během neformálního zasedání ministrů zdravotnictví v Bratislavě 3. až 4. října letošního roku. Nakažlivé chodoby, choroby byly historicky ovlivněny dvěma důležitými vývoji v zdravotnictví. Vakcinace a antibiotika. Porovnáme-li e, účinnost obou těchto, e, obou těchto prostředků, tak vakcíny jsou na tom lépe než antibiotika. Antibiotika se používají při náhlém výskytu dané choroby, ale vakcinace má preventivní dopad na tyto choroby. Antibiotika se většinou používala proti, antibiotik, eh, proti bakteriím, vakcíny jsou cíleny proti virovým onemocněním, která nelze specificky léčit. Slovenské předsednictví považuje vysokou míru vakcinace za hlavní nástroj pro boj proti nadměrné spotřebě antibiotik a proto je důležité zvyšovat povědomí o důležitosti vakcinace i co se týká stávajícího trendu kampaní proti vakcinaci. Slovenské předsednictví bude řešit otázku očkování na neformálním zasedání eh, ministrů zdravotnictví v Bratislavě. Další otázkou v oblasti zdravotnictví pro EU je zvyšující se výskyt nadváhy a obezity. Dnes už to je v podstatě na úrovni epidemie. V roce 1995 jsme měli 200 milionů lidí, kteří na celém světě trpěli nadváhu nebo obezitou. Dnes toto číslo narostlo na 300, pardon, do roku 2000 to číslo narostlo na 300 milionů. Nadměrná tělesná hmotnost, nadměrný příjem energie, saturovaných tuků, transmastných kyselin, cukru a tak dále a nízká spotřeba zeleniny, ovoce a celozrných produktů, to všechno přispívá um, nezdravému životnímu stylu. Evropská komise a členské státy identifikovaly několik oblastí, které souvisí s výživou a životním stylem, prostřednictvím kterým, kterých bychom tento trend mohli zvrátit. Reformulace potravin je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak redukovat rizikové faktory, jako například eh, saturované mastné kyseliny, transmastné kyseliny, cukry a soli v produkci potravin. A proto se slovenské předsednictví soustředí na posílení osvědčených postupů mezi členskými státy v rámci této potravinové reformulace, tak abychom podpořili členské státy v tom, aby podporovali eh, společné evropské národní iniciativy na podporu zdravého, zdravé výživy, zdravého životního stylu a tím, aby snižovali eh, četnost eh, nadváhy a obezity. Nenakažlivé choroby pak představují významný podíl chorob v Evropě. Jsou odpovědné za 86 veškerých úmrtí zasahují více než 80 osob nad 65 let věku a představují významnou výzvu pro zdravotnictví a systémy sociálního zabezpečení. Zdravý životní styl už od raného věku může pomoci zajistit produktivní populaci, může minimalizovat poptávku po e, zdravotních službách, a to se týká zejména chronických chorob, a v přímém důsledku lze také omezit náklady na zdravotnictví, podpoří se růst a produktivita. Ambice našeho předsednictví je posílit tyto cíle a aktivity v oblasti chronických nenakažlivých chorob. A chceme podpořit členské státy v tom, aby implementovali program potravinové reformulace a aby tyto faktory dále redukovali. Chceme-li tohoto cíle dosáhnout, uspořádá předsednictví eh, konferenci na vysoké úrovni ohledně prevence nenakažlivých chorob a o zdravém životním stylu. A to 20. a 21. září v Bratislavě, kde se budou diskutovat politické možnosti a nejlepší osvědčené postupy z členských států, co se týká prevence rizikových faktorů za účelem dosažení zdravějšího systému výživy. Eh, celá řada iniciativ na evropské úrovni eh, konstatuje, že demence je jednou z priorit eh, pro naše aktivity. Je potřeba zvyšovat povědomí na toto téma. Podle Světové zdravotnické organizace až 35 evropské populace trpí mozkovými poruchami. Přímé náklady na zdravotnictví mozkových chorob, včetně konzultací s doktory, e, péče v nemocnicích a léčiva, představují 24 veškerých výdajů na zdravotnictví v Evropě, a to tedy data za rok 2010. V Evropě náklady na e, mozkové poruchy jsou výrazně vyšší než u jiných komparabilních chorob jako kardiovaskulární chorob nebo rakoviny nepřímé náklady mozkových onemocnění jsou neméně důležitá, ale jejich vyčíslení je daleko těžší. Například vyčíslení ztráty produktivity, negativní dopady na kvalitu života pacientů a jejich příbuzných, anebo signifikantní sociální stigmatizace. V rámci této priority slovenské předsednictví uspořádá ve spolupráci s Evropskou komisí konferenci ohledně Alzheimerovy choroby a to 29.11. v Bratislavě. Společně s odborníky z celé řady oblastí, kde se bude diskutovat o klíčových vědeckých, zdravotních a sociálních aspektech demence. Vážený pane předsedo, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, konkrétně výboru Envy, děkuji vám mnohokrát za pozornost a chci ještě jednou říct, že vítám tuto příležitost moci vás informovat o prioritách slovenského předsednictví v oblasti zdravotnictví a těším se na vaše dotazy, které rád zodpovím. Thank you very much. And now we can start. Děkuji. Můžeme začít s prvním kolem eh, otázek. Slovo dostanou koordinátoři politických skupin. Nejprve za EPP pan Petr Líze. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, eh, pane ministře, za váš úvod a za představení vaší agendy. Vy jste hovořil o tématu antibiotické rezistence. To momentálně v našem výboru je poměrně důležitá priorita. Eh, běží legislativní postup, zpráva byla svěřena paní Grostet jako zpravodajce a já bych chtěl upozornit zejména na dva body, na kterých se parlament usnesl. A sice eh, za prvé eh, je to téma snižování používání antibiotik, redukce antibiotik v návrhu komise eh, se navrhuje pouze, abychom eh, se zabývali používáním antibiotik v zemědělství a podle mého názoru by bylo dobré, kdybychom z toho také vyvodili důsledky. A já bych vás poprosil, eh, zda byste eh, mohl podpořit eh, představy Evropského parlamentu. A to druhé je obecnější. Poprosil bych vás, abyste, i u antibiot- abyste učinili prioritu i z antibiotické rezistence v humánní medicíně. Potom Eh, hovořil o tématu nepřenosných chorob. To je pro nás všechny důležitá priorita. Z pohledu EPP je jen důležité, abychom přes příliš nevytvářeli detailní legislativu, která by vytvořila u lidí dojem, eh, jako bychom chtěli předepisovat, co mají a co nemají jíst. My jsme velice kritičtí, pokud jde o eh, výživové profily a náš výbor i plénum minulý týden e, zamítli tyto e, nutriční profily. E, proto by bylo dobré, kdybyste respektoval názor parlamentu. My chceme dávat lidem informace, ale nechceme jim předepisovat, co mají a co nemají jíst. Děkuji za socialisty Žil Parňo. Pane ministře, pane předsedo, Děkuji za prezentaci. Děkuji za vaše syntetické zahrnutí priorit v oblasti zdravotnictví. Já bych chtěl zmínit tři věci. Za prvé, regulace cen nových léků. Ve vašem programu říkáte, že chcete navázat na nizozemské předsednictví, pokud jde jeho práci v oblasti přístupnosti k lékům, e, především pak pokud jde o regulaci cen nových léků. Já si myslím, že musíme co nejrychleji přijmout mezinárodní úpravu, která e, stanoví, že nové léky nejsou spotřebním zbožím, e, tedy běžným spotřebním zbožím a že jsou důležité pro nemocné osoby. Řekněte nám, prosím, pane ministře, zda plánujete zahájit debaty o nové směrnici, která se týká transparentnosti stanovování cen léků. Jak víte, Evropská komise stahla svůj původní legislativní návrh v prosinci roku 2014, protože tedy eh, se jaksi nepočítalo s tím, že by se rada na tom dohodla. My se nicméně domníváme, že to je zcela nepostradatelný návrh. Za druhé, povinnost eh, zmiňovat eh, u polotovarů eh, původ masa. Vy hovoříte o tom, že chcete zlepšovat zdraví občanů a jak víte, Evropský parlament je pro zlepšení sledovatelnosti masa a mléka. Můžete nám prosím říci, že ta, toto je také jednou z vašich priorit? A pokud ano, jste pro přijetí evropské legislativy, jejímž cílem by byla povinnost systematicky e, zmiňovat ve zpracovaných produktech původ masa a mléka. A potom ještě tabák by Hovoříte o tom, že se budete věnovat eh, přípravě pozice Evropské unie eh, sedmé konference VHO, která se bude konat v listopadu 2016 v Indii a bude eh, diskutovat právě o tabáku. My jsme 24. června schválili příslušnou rezoluci, Eh, ratifikaci, eh, ratifikace tedy již proběhla u 19 států. A já se chci zeptat, zda budete eh, podporovat, aby tu ratifikaci provedly i další členské státy, protože aby vstoupila v platnost, musí být ratifikována minimálně 40 zeměmi. A potom se chci také vyjádřit k zdanění tabáku, které je různé v různých členských státech, Rakousko, Irsko, Finsko a Francie, řekli, že je potřeba dosáhnout větší konference, eh, konvergence spotřební daně u tabáku a to na tí základě nejvyššího společného jmenovatele. Chci se zeptat, zda podpoříte úsilí těchto zemí. Děkuji a děkuji také předem za odpovědi. Thank you very much Děkuji za ECR Julie Gerling. Děkuji vám. Vítejte, pane ministře. Já bych se vás chtěla zeptat na váš přístup k politice obecně a k vědeckému poradenství. My v Evropském parlamentu hodně diskutujeme o ochraně zdraví a životního prostředí zejména ohledně používání chemikálií, ale nejenom o tom. Například včera jsme diskutovali ne poprvé a určitě ne naposledy o glyfozátu. A e, jeden problém, který se velice úzce týká zdravotnictví, zejména s ohledem na organizace jako WHO a jejich agentury, ten problém je v tom, že nám dávají rady, nám zákonodárcům, e, rady, které jsou e, pro nás k dispozici, ty jsou ale v nesouladu zase s poradenstvím odinut. A e, tohle je čím dál větší problém, nejenom pro parlament, ale i pro členské státy v radě a také pro komisi. E, má vaše předsednictví e, nějaký nebo hodlá vaše předsednictví nějakým způsobem řešit tento problém a posunout se nějakým způsobem z místa, e, odpovědět na otázku, jak máme vytvářet politiku na základě dobrého a kvalitního kon, vědeckého konsenzu, protože kdyby to se povedlo, tak by to byl opravdový úspěch. Děkuji. Paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Srdečně vítejte, pane ministře. Eh, za liberály vám přeji hodně zdaru eh, do vašeho prvního předsednictví a jsme velice napětí na to, jaká bude spolupráce s vámi. Eh, vy jste zmínil několik velice zajímavých věcí, které chcete během svého předsednictví zpracovat. U toho vám také přeji hodně úspěchu. Určitě vás budeme podporovat, protože jde o důležitá témata. Nejprve krátkou poznámku k lékařským přístrojům a in vitro diagnostickým přístrojům. Vy jste říkal, že Slovensko bude dohlížet na formalizaci dohody v radě. E, to je velice důležité, protože byl to dlouhý proces. Bohužel e, nizozemci to nedotáhli až úplně do konce, protože komise ještě měla námitku a tím pádem vy jste teď v situaci, kdy to musíte dokončit. Je to ale opravdu důležitá věc i pro všechny pacienty v Evropě, kteří potřebují jistotu. E, další věc. Vy jste hovořil o veterinárních léčivech, respektive o eh, veterinární legislativě a e, v jejím rámci také o antibiotické rezistenci. Já to považuji za velice důležité téma a mám na vás rovnou otázku. Vy jste řekl, že chcete dále pokračovat v antibiotické rezistenci. E, vaše předchůdkyně nizozemská, ministerstva zdravotnictví, nizozemská ministrině zdravotnictví se tím intenzivně zabývala, vytvářela kampaně a vy jste říkal, že budete pod, pokračovat na evropské úrovni. Jsou i národní strategie, například v Německu. Vy jste ale e, zároveň v té agendě, což je dobře. Zmínil i další věci, ale otázka potom je, zda budete mít dostatek pozornosti a času i na antibiotika. Pak se chcete zabývat také tuberkulózou, eh, hepatitidou, HIV a na začátku října se bude tedy ta konference týkat pouze tuberkulózy, HIV a žloutenky C, anebo také antibiotické rezistence, protože podle mého názoru je důležité pokračovat v kampaních v oblasti antibiotické rezistence a například zabývat se novým tvrdými výsledky vědy, protože eh, eh, je možné, už je možné používat inovace v zemědělství, eh, medikovaná krmiva a tak dále, kvůli kterým není potom antibiotika, používání antibiotik nutné. Takže je potřeba, aby eh, tato strategie pokračovala dále. Otázka tedy zní, eh, do jaké míry budete mít toto na žebříčku priorit. Potom poznámku ke strategii proti nadváze. Eh, to je velice důležité. Tady také považuji nepopíratelně za dobré vyměňovat si osvědčené postupy, best practices, jak jste říkal, ale zároveň je potřeba také včasně zprostředkovávat informace o výživové hodnotě jídla. V těhotenství musí existovat lékař lékařské poradenství právě tak ve školkách musí se začít velice brzo s šířením povědomím o tom, jak vypadá zdravá výživa. A potom e, speciální otázka k tématu, o kterém jste nehovořil. Vy, my dnes odpoledne budeme debatovat o rtuti. A já bych se chtěla zeptat, jak se vaše předsednictví staví k homeopatické nebo jiné medicíně, e, která v určitém malém množství používá i rtuť jako stradatelnou látku. E, já, proto je důležité, abychom eh, měli, abychom znali váš názor na toto téma. Děkuji. Paní Konečná. Děkuji, pane předsedo, děkuji také vám, vážený pane ministře, že jste nás eh, dnes navštívil a představil vaše priority. O řadě z nich již jsme tady dnes slyšeli. Eh, pevně věřím, že věci jako antimikrobiální rezistence a další budou pokračovat tak, jak eh, jsme je zde nastavili, jak jsme je nastavili společně s bývalým předsednictvím a s komisí a že, eh, jak jste správně uvedl, bude to i jedna z vašich priorit, protože určitě se jedná o věc, která je velmi akutní v, eh, v rámci Evropské unie. Já bych ale chtěla mluvit o daleko akutnější věci a vy jste ji také zmínil, a to je dostupnost léčiv na trhu. Není to problém jenom Slovenska, ale i České republiky a to velmi vážný dokonce tak vážný, že se českým onkologickým pacientům nedostává originálních léčiv a dostává se pouze eh, léčiv, eh, které eh, nejsou tak drahé, to znamená generik. A originální léčiva, přestože jsou do České republiky dodávána, tak jsou okamžitě, ať už lékárnami či zdravotnickými zařízení, reexportována do západních zemí, kde za ně tyto zařízení dostávají vyšší finanční prostředky. Já si myslím, že to je fatální selhání systému, se kterými musíme začít něco dělat, protože to není rostoucí problém. To je obrovský průšvih, který dneska v našich zemích je. Je nastaven samozřejmě na tom, jak máme cenotvorbu léčiv vytvořenou, je také o tom, jak jsme si uměli a jak jste si vy jako naši ministři zdravotnictví uměli prosadit do zákonu reexport. Není pravda, že by nám komise zakazovala eh, jakési procentuální třeba ovlivnění toho, kolik můžeme reexportovat. A já se vás ptám, a respektive vás i prosím, zda by bylo možné o tomto problému nejenom mluvit, ale i navrhnout konkrétní opatření v jednotlivých členských státech, protože to je věc, která se rok od roku zvyšuje, ten její stav se zhoršuje a jediný dopad to má takový, že pacienti nedostávají léčiva, na které mají právo a na které mají nárok. A já si myslím, že to je fatální pro celý zdravotní systém. Bez všeho ostatního, co považuji za možná podobně důležité, tak toto považuji já osobně za nejdůležitější problém, že nejsme schopni občany Evropské, občanům Evropské unie zajistit uh, Eh, zdravotní péči eh, z léčivy, na které eh, mají nárok například jejich kolegové ze západních zemí, protože prostě ty ceny jsou, jsou jiné a e, zároveň bych se vás ráda zeptala možná na konkrétnější kroky. Vy jste o tom mluvil jak ve vašich tiskových prohlášeních, tak dnes tady, a to je e, tuberkulóza, která dnes služuje Evropu. Asi je to jeden z nejzásadnějších nebo jedna z nejzásadnějších e, onemocnění, které se nám tady řídí, které se nám tady rozšiřuje i v souvislosti s migrací a jenom jestli byste nám možná mohl vysvětlit ty budoucí kroky, které nás za vašeho předsednictví čekají eh, v této věci konkrétní. Děkuji moc. Thank you very much, uh, Miss Auken. Paní Auken, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a vítejte, pane ministře. Já bych eh, se chtěla eh, zeptat na eh, farmaceutický průmysl. Je to otázka, kterou už položil pan Parňo. Tady jde opravdu o cenotvorbu. Obrovsky stoupají ceny léků, což vytváří naprostý chaos ve zdravotnických rozpočtech našich zemí a je velice eh, těžké, ne-li nemožné, získat nějakou transparentnost tvorby cen. Ve Spojených státech eh, slaví úspěchy, tam se povedlo vlastně zastavit eh, regulaci cenotvorby. Podle mého názoru ale potřebujeme přimět průmysl, aby musel povinně uvádět, kolik peněz eh, dává na výzkum a vývoj, kolik peněz dává na marketing. A v oblasti výzkumu a vývoje musíme mít jistotu ohledně toho, kolik eh, z toho se platí z veřejných financí. Protože veřejné finance jdou na výzkum a vývoj. A farmaceutické firmy tímto způsobem vlastně plundrují systém, takže okamžitě potřebujeme transparenci, transparentnost, abychom eh, mohli s tím něco dělat. A potom další šokující věc. Eh, v průmyslu se daří lobovat v EMA a obcházet některá pravidla, která v Evropské unii mají. Pravidla o klinických pokusech a o transparentnosti klinických pokusů. My jsme to velice tvrdě eh, bojovali na, na, za to, abychom to prosadili a teď vlastně se dostávají eh, některé produkty na trh jaksi zrychleným postupem. Dostávají se přímo k pacientům, aniž by museli projít eh, stanovenými kanály. Je to velice potom jednoduché. Pacienti chtějí tyto léky. Nicméně my nevíme, zda, ta, zda ta léčiva jsou lepší nebo horší než ta předchozí, jestli pomáhají lidem nebo jestli je zabíjejí, nevíme nic. A je to procedura, kterou vytvořila EMA pomocí pilotních projektů, pokud se nepletu, a jejím cílem je rychlejší, e, inteligentnější a tak dále přístup k léčivům. Nicméně Kromě toho není možné zažalovat firmu, která takovéto léčivo uvedla na trh. Takže ta pojistka, ta záruka, kterou jsme kdysi měli, zmizela, tak jako ve Spojených států. Záruky a pojistky už nejsou ani tady, ani ve Spojených státech a je opravdu skandální, že EMA eh, na tom má svůj podíl. Musíme toto ukončit co nejdříve, protože jinak bude situace na trhu s léčivy opravdu katastrofální. Já tady doufám, že vaše předsednictví se bude potýkat s tímto problémem. Obraťte se na komisi, protože komise pořád jenom říká, vždyť pacienti ten lék chtějí, jenže to povede v podstatě k divokému trhu, který už nepůjde kontrolovat. Děkuji, paní Dornáno. No. She is not here. Aha, ona zde není. Dobře, požádáme tedy pana ministra, aby nyní zareagoval na položené dotazy. Chcem se poděkovat za otázky. Já bych chtěl poděkovat za vaše dotazy. Mnohé z těch eh, dotazů jsou skutečně velice důležité, vůbec proto, abychom nastartovali diskusy o některých těch bodech. Já bych začal těmi legislativními dotazy. Pokud jde o zdravotnické pomůcky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, jak jsem již řekl, dospěli jsme k dohodě na trialogu a 15. června 2016 jsme potvrdili i konkrétní textové návrhy. Naším cílem je nyní v září politické schválení, poté bude, budou oficiální texty přeloženy do úředních jazyků. Uvědomuji si ještě jednu věc. Měl jsem možnost diskutovat i eh, s před panem předsedou výboru a v trialogu padl závazek, že komise připraví i příslušné prohlášení. A já se tedy budu u komise informovat o tom, v jakém stavu příprava toho prohlášení je. Dále, pokud jde o pozměňovací Eh, návrh k návrhu 726. Zde je skutečně důležité zabránit duplikaci. Potřebujeme eh, definovat rozsah pravomocí, eh, kterými pověříme komisi, zda tam tedy budou akty prováděcí či delegované. Zde patrně dojde k určitému názorovému střetu mezi radou a parlamentem. Podstatné ale je říci, že dosud jsme měli jedno nařízení, které pokrývalo obě dvě oblasti. A nyní se ten veterinární balíček eh, připravuje tak, že je eh, potřeba, aby i změny tohoto nařízení eh, probíhaly eh, v souladu, tak aby nedošlo k právnímu váku. My samozřejmě tomu budeme věnovat náležitou pozornost. Pan předseda se mě dnes i ptal, zda budeme schopni ta vyjednávání dokončit do konce našeho období. My se samozřejmě tomu budeme náležitě věnovat, jednak tomu eh, budeme eh, věnovat velkou pozornost, ale eh, také je třeba, aby to probíhalo souběžně s vyjednáváním o tom balíčku veterinárním. Další dotaz se týkal nedostatku léků nedostatek eh, léků či jejich dostupnost. Do toho opět spadá více věcí. Jednak je to dostupnost těch inovativních léků, A tam eh, kus práce odvedlo již nizozemské předsednictví, především ve svých závěrech rady. Vytvořilo platformu pro to, aby tyto problémy vůbec mohly být definovány. Členské státy spolu začínají spolupracovat, postupují společně vůči farmaceutickým firmám. Já osobně souhlasím s tím, co zde zaznělo. Měli bychom být ambicioznější. Nicméně si uvědomuji, že farmaceutické firmy také mají problém s umístováním těch nákladních inovativních léků na trhy protože často jde o velice drahé léky, rozpočty členských států nerostou. A já si myslím, že je velice dobré, aby i zde na půdě Evropského parlamentu se o tomto problému hovořilo. Také na naší neformální radě chceme pokračovat v přeskumu toho, o čem se zde hovořilo. To znamená zjistit, jaké možnosti existují eh, v oblasti aplikace těchto léků. Některé eh, země mají svůj systém eh, postaven na kvalitativním indexu a nemohou vlastně své lé, tyto některé léky umístovat na svůj trh, protože jim jaksi nevychází ta farmakologická analýza. My se chceme zaměřit hlavně na ty léky, které jsou nejdůležitější pro pacienty. Chceme se zabývat i tím, zda existuje dostatečný počet klinických studií a testů k těmto lékům. A zda je tedy dokázáno, eh, zda ten lék prodlužuje kvalitu života a jak, na jak dlouho. Některé léky vám prodlouží život třeba o dva měsíce, ale u některých léků je to třeba 50%, tam je to již zásadní prodloužení života a je pravda, že pacienti k ním často nemají přístup. To téma nedostatku léků se eh, tam právě je i ten eh, problém eh, toho paralelního exportu. A já vnímám toto téma jako rozdělující. Ono je to v souladu s volným pohybem zboží. A na druhé straně máme země, kde jsou ceny léků nižší. A vyústí to potom v to, že pacienti nemají žádné léky a nemají ani tehdy, pokud eh, jaksi eh, existuje generická náhrada. Musíme proto diskutovat i o tom, zda některé typy léků jsou zbožím nebo nejsou zbožím. Myslím si, že je prostě důležité toto zmiňovat. Dále, pokud jde o směrnici o transparentnosti, kterou v roce 2014 Evropská komise stahla, členské státy byly proti tomuto návrhu hned od počátku, protože se domnívali, že eh, směrnice narušovala jejich pozici při vyjednávání s farmaceutickými firmami, narušovala zásadu subsidiarity a to jsme ještě ani nehovořili o samotných cenách. Komise to tedy stahla, pokud od komise přijde nový návrh této směrnice, tak se tomu samozřejmě budeme náležitě věnovat. Já osobně vidím velký prostor pro dobrovolnou spolupráci členských států v této věci. Byť si uvědomuji, že je zde nepřehledná cenotvorba léků, ale myslím si, že opravdu je potřeba nechat to na té individuální spolupráci, pokud se chceme posunout dále. adaptivní povolování léků EMA. Pokud jde o toto adaptivní schvalování léků, jehož cílem je dostat léky na trh tím, že se sníží požadavky oproti tomu běžnému povolovacímu postupu. Hlavním důvodem má být dřívější přístup pacientů k novým lékům a také kratší a lacinější klinické zkoušky. Pilotní projekt Evropské lékové agentury má tento e, postup e, proskoumat, tedy to, jak může fungovat v tom stávajícím regulačním rámci. Během slovenského předsednictví neplánujeme žádné konkrétní akce, které by se na toto téma zaměřovaly. V minulosti jsme ale sledovali iniciativy, které nebo diskusy, která podporovala tento přístup. Opět eh, názory na ty zjednodušené postupy jsou eh, rozporuplné. Během předsednictví tu debatu budeme sledovat. Antimakrobiální rezistence. Ptali jste se, zda se budeme zaměřovat pouze výjimečně na tuberkulózu, anebo obecně, zda se na to budeme zaměřovat. Ten eh, přístup jednoho zdraví, One Health Approach, ten je velice důležitý a proto jaksi separátně nelze k eh, AMR eh, přistupovat. Je třeba oba přístupy slaďovat. Já u antimikrobiální rezistence vidím eh, prostor pro hlubší analýzu příčin vzniku AMR v oblasti humánní medicíny je to také velká spotřeba antibiotik, chybná preskripce, často na virové choroby jsou předepsána antibiotika, je to možná také otázka vzdělávání a také je to otázka volného předepisování léků. Některé léky v některých členských státech nejsou na předpis a to vše může vést k tomu, že pacienti poté léky neužívají správně a AMR narůstá. My konkrétně se zaměřujeme na tuberkulózu proto, protože tuberkulóza a její výskyt v Evropě roste. Máme také určitý problém s očkováním proti tuberkulóze. Hovořilo se zde také o migraci, volném pohybu osob. Na Ukrajině je velký pocit eh, pacientů, kteří trpí tuberkulózou a 60% pacientů, kteří na Ukrajině mají tuberkulózu, má právě nějaký ten rezistentní kmen tuberkulózy. Budeme také iniciovat eh, diskusi o možném vytvoření společného politického rámce, který by eh, pokrýval nejen tuberkulózu, ale také HIV a hepatitidu C. V rámci třetího programu pro zdraví na léta 2014 až 2020 je třeba řešit tyto choroby v jednom politickém rámci. A také je třeba přihlednout k tomu, že akční plán na boj proti HIV AIDS na tato eh, léta již končí, je to do roku 2016 a 40 pacientů, kteří trpí HIV, trpí zároveň i tuberkulózou. A často je tam právě zvýšená incidence eh, té rezistence, což je způsobeno tím, že ti lidé eh, často berou mnoho různých léků. Pokud jde o legislativní činnost, eh, slovenské předsednictví se v přípravných orgánech, v přípravných orgánech rady bude eh, věnovat především těm návrhům, jejich cílem je bezpečnější aplikace antibiotik těm zvířatům, eh, která slouží pro výrobu potravin. Dále, pokud jde o označování původu masa, jakožto složky zpracovávaných potravin, v tomto případě podle stávající legislativy je to označování stále dobrovolné. V květnu 2015 byla zveřejněna zpráva, která se týkala možnosti zavést označování povinně. Závěrem té zprávy bylo, že ta dobrovolnost je stále ještě ideálním postupem. Členské státy mají možnost jak si sami postupovat na národní úrovni. Zatím od členských států nevidíme přílišný zájem o povinnost tohoto označování, ale jsme samozřejmě eh, během našeho předsednictví připraveni o tom diskutovat i s komisí. Pokud jde o dohodu o kontrole tabáku a tabákovou směrnici, jak zde bylo řečeno, to, zda se nám e, podaří v rámci sedmé konference smluvních stran dokončit dohodu, tak e, ten eh, protokol stále tedy nestoupí na konferenci v platnost, protože je potřeba 40 ratifikací. My zatím máme 19 ratifikací, z těch 19 pět jsou členské státy Evropské unie. V Bruselu se 18. července zorganizuje taková událost na eh, podporu protokolu. Bude tam paní komisařka Georgieva a pan komisař Andriukaitis. Proběhne to pod hlavičkou Ministerstva zahraničí Slovenska a Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí Slovenska. Pokud jde o Radu pro zahraniční záležitosti, tak eh, ta se tomu tedy také bude věnovat. To je, myslím, zatím eh, vše. Děkuji mnohokrát a nyní zahájíme druhé kolo dotazů. Paní Grostet. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministři, tře, děkuji vám, eh, že jste mezi nás přišel. Vy jste hodně eh, hovořil o té AMR, o té antimakrobiální rezistenci a o směrnici o léčivých přípravcích. Jsem ráda, že tomu věnujete pozornost. Vy jste řekl, že zde chcete postoupit ku předu a já doufám, že do konce našeho mandátu jednání s radou dokončíme protože jsme již eh, podle mého názoru ztratili příliš mnoho času. Za druhé, přístup k lékům. Eh, vy tedy plánujete provést úplnou eh, studii v oblasti legislativy, která se týká léků a také pokud jde o pobídky, která se týká patentů a dalších podpůrných opatření na inovaci. Já bych chtěla říci, že eh, takovéto nástroje zde existují, osvědčily se, především eh, pokud jde o ty léky na eh, ty osiřelé choroby. A je třeba, abychom toto jaksi udrželi, protože pokud by tomu tak nebylo, tak bychom ohrozili inovaci. Pokud jde o pediatrické léky, po létě budeme mít příslušné hodnocení komise. Byla bych ráda, abychom eh, toto toto nařízení, abyste jaksi zatla, trošku zatlačil, abychom toto nařízení nerevidovali jako celé, ale abychom Eh, jak si tam provedli pouze určité drobné úpravy. A pokud jde o eh, prevenci a vakcinaci, jak chcete podpořit, eh, aby členské státy více jak si očkovaly, protože například ve Francii ta situace, pokud jde o očkování, je, není vůbec růžová. Děkuji mnohokrát, paní Kabeson, děkuji pane předsedu. děkuji pane ministře. Já bych také se ráda podívala na to téma přístupu k lékům, které je pro tento parlament eh, zásadní. Vy jste uznal, že zde máme problém s dodávkami a eh, také jde o otázku priorit a výzkumu. Myslím si ale, že toto eh, vše nelze řešit individuálně, všechny tyto problémy, ale musíme řešit jakousi globální lékovou politiku. Také jste uznal velký přínos nizozemského předsednictví. Já bych konkrétně chtěla eh, zmínit neformální schůzku ministrů z 8. dubna a byla bych ráda, aby i vaše slovenské eh, předsednictví navázalo eh, v radě na Eh, tuto aktivitu. Jak víte, v parlamentu eh, v září eh, předložíme příslušnou zprávu, kterou poté budeme v prosinci schvalovat na plenárním zasedání. A potom mám ještě konkrétní dotaz, který se týká jednoho konkrétního eh, opatření, který jste eh, přijali na Slovensku, myslím, v roce 2014. Týkalo se to stanovování cen léku a byl tam určitý eh, vzorec, který analyzoval terapeutickou hodnotu podle těch lé, jaksi přidaných let, plus tam do toho byla jaksi v tom vzorci fungoval i Eh, minimální mzda. Chci se zeptat, jak, eh, jak si to funguje. Děkuji, paní Rybasi. Děkuji. Vítám vás, pane ministře, v našem výboru. Vy jste řekl velice důležité věci. Řekl jste, že eh, zasáhnete na klíčové úrovni a všichni víme, že e, zdraví evropských občanů je velice důležité. Máme zde jedno aktuální e, téma, to jsou ty endokrinní disruptory, o nich jste nehovořil. Hovoříme zde o tom, že je potřeba snižovat e, rizika a endokrinní disruptory jsou jedním z rizik. Podle studií se ukazuje, že třeba u obezity je to jeden eh, z motivů obezity, plus také to může jak si ovlivňovat eh, diabetes, eh, rakovinu a další choroby. A já jsem se chtěla zeptat, jak to probíhá v komisi. Dochází k nějaké manipulaci kritérií, dochází k té manipulaci i v rámci VHO, že se to tedy týká nikoli lidí, ale pouze živých organismů tento problém. Nyní eh, předsedáte Evropské radě a vaše úloha by mohla být významná i eh, v tom, abyste eh, jaksi udělali pořádek, pokud jde o ta kritéria. Další věc, kde komise příliš nepostupuje ku předu, to jsou nanočástice. Nevládní organizace provedly celou řadu studií, které ukazují, eh, že například eh, oxid titaničitý eh, a další nanočástice jsou třeba ve žvíkačkách, nebo v dalších potravinách povinnost označování není respektována, potom se to také e, týká označování kosmetických prostředků, tam příslušné návrhy ještě nejsou, plus se ty nanočástice vyskytují i v určitých lécích a tam o tom také nic nevíme. Budete zde jaksi se snažit o změnu. A pokud jde o dostupnost léků a ceny léků, zde je skutečně třeba, aby členské státy se spojily a tlačili na ty farmaceutické laboratoře, které, eh, financu, které stanovují ty ceny, anebo budou zavedeny povinné eh, licenci. Eh, každá země, třeba Česká republika nebo Francie, mohou říci, my tento patent nepřijímáme, my si to necháme vy, vy jinými laboratořemi, protože ten lék nutně potřebujeme. Je to, to také vaše pozice? Děkuji. Paní Durnánu. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, program slovenského předsednictví se zdá velice eh, kalibrovaný a velice realistický oproti některým předchozím předsednictvím. Pokud jde o náš výbor, ráda bych slyšela váš názor na témata, která jsou důležitá pro mne. Eh, jednak jde o regulaci, která má chránit pracovníky proti karcinogenům a mutagenům. Víme, že v Unii proběhla celá řada hygienických eh, skandálů. Především eh, šlo o aféru s asbestem a pracující tedy jsou stále eh, jaksi eh, vystaveni tomuto nebezpečí, má to dopady i na podniky a další. Chtěla bych se zeptat, eh, zda vaše předsednictví se chce také zabývat problémem odstraňování těchto látek na hospodářské subjekty. Potom rámcová úmluva OSN o tabáku. Myslím si, že je třeba zaměřit se především na boj proti padělání, protože tam jsou velká nebezpečí především pro ty nejchudší osoby, eh, také protože ceny tabáku rostou. Chci to zdůraznit, protože to je poměrně konkrétní příklad eh, toho, kdy příliš silná regulace může mít opačný efekt, než byl zamýšlen. Pane ministře, eh, zmíní vaše eh, předsednictví tuto otázku? Budete hledat eh, nějakou eh, rovnováhu? A poslední věc, chtěla bych se zeptat, jak se díváte na hrozby, které vyplývají pro zdraví při eh, produkci potravin. Mám na mysli například eh, endokrinní disruptory, protože tam může jít eh, skutečně o jaksi strukturální nebezpečí pro naše občany. Týká se to například obalových materiálů a tak dále a je třeba zde přijmout velice rychlá opatření. Co plánujete udělat v této oblasti? Děkuji vám předem za vaše odpovědi. Děkuji mnohokrát. Pan Mikulášik. Uh, thank you. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane ministře, vítám vás ve výboru ENVY v Evropském parlamentu. Tento výbor, jak vidíte, i z, ze zatím položených otázek výborem, který je plný lidí, kteří se zajímají o tuto problematiku a jsou vysoce vzdělaní, dokonce bych řekl že jim snad dokonce až leží na srdci osud otázek, které jste přišel za slovenské předsednictví představit. Díky, že jste přišel, počítejte s naší podporou. A teď k otázkám. Řečeno toho už bylo mnoho, vy jste částečně odpověděl. Já bych vám rád přesto položil takové dvě otázky. Za prvé, ta se týká faktu, že předchozí předsednictví, zejména Eh, holandské předsednictví znůrazňovala agendu důležitosti léčby pacientů diagnostikovaných s Alzheimerovou chorobou a vůbec problematiku stárnoucí populace, demence a duševné, duševní choroby obecně. To je, myslím, jednoznačně správné a, a těší nás to. Ono je to vlastně jedno, které předsednictví to dělá. Teď to je tady slovenské předsednictví. Takže se chci zeptat, jak naváže konkrétně slovenské předsednictví konstruktivně na tuto otázku a mohli byste, řekněte nám detailněji, co přesně to bude znamenat. A má druhá otázka se týká nepřenosných chorob, non-communicable diseases, což je něco, o čem tak nějak všichni víme, ale ten problém se stále odsouvá. Je to velký balík pacientů, hodně chorob, kardiovaskulární choroby, onkologická onemocnění, zmínil jste obezitu. Zkrátka, jakým způsobem hodlá slovenské předsednictví více zdůrazňovat, které nové přístupy v této oblasti hodlá přinést? Děkuji. Děkuji než dostane. Už vám funguje tlumočení, fajn. Teď máme pana Poce na seznamu. Předsedo, některé ty otázky, které jsem chtěl eh, akcentovat, už tady zazněly. Já skutečně oceňuju eh, to, že slovenské předsednictví je tak, eh, se chystá být tak praktické a pragmatické. To očekáváme <laughs> už dlouho, některá minulá taková nebyla. Um, v každém případě, co se týká antimikrobiální rezistence, to je extrémně závažný problém, protože představit si zdravotní péči bez antibiotik, to je, to je skutečně pohroma, to je něco, něco hrozného. Já v této souvislosti bych rád připomenul věc, kterou tady říkám pokaždé, když se bavíme uh, o některých pesticidech a když se bavíme o glyfosátu, protože nikdo nechce slyšet tu skutečnost prostou, jednoduchou a pravdivou, že glyfosát, který používáme v obrovských množstvích a chronicky vystavujeme jeho působení obyvatelstvo Evropy, je antibiotikum. Byl patentován jako antibiotikum, a přestal být používán jako antibiotikum proto, že velice rychle vyvolává rezistence. A je to látka, která je podle vědeckých peer-reviewed studií schopná indukovat rezistence i na jiná antibiotika. Zná pakliže se budete zabývat antimikrobiální rezistencí, doporučuji Eh, se podívat i na tuhle tu otázku, na tenhle problém, prostě proto, že to všichni odmítají. Komise to prostě odmítá řešit, nechce to řešit a agentury, jak ECHA, tak EFSA, eh, tenhle ten problém prostě odmítají vidět. Mluvil jsem s jejich vedením v obou případech. Oni jsou velmi úzce zaměřeni a holistický přístup tady v tom eh, jim velice chybí. Eh, tím chci přejít k druhé otázce, kterou také nesmírně oceňuji, a to je eh, vaše zaměření na non-communicable diseases. Eh, nebyla tady zmíněna cukrovka. Já si myslím, že to je jeden z největších problémů, protože skutečně v Evropě vzniká epidemie téhleté, nepříjemné nemoci a je to něco, co by nás mohlo do budoucna docela snadno zničit a nezazněla tady jedna z příčin. Hovořil jste o výživě, hovořil jste o lifestyleových příčinách. Možná, že by stálo za to se zmínit, jestli vnímáte i e, znečištění, intoxikaci našeho potravního řetězce pesticidy a dalšími cizorodými látkami jako jednu z těch, jako jednu z těch příčin. A v poslední poznámce bych chtěl navázat na to, co řekla kolegyně Girling, která už tady teď v tuhle chvíli bohužel není, a to je ten věčný problém nás e, jako decision makerů, týkající se toho, že máme o stejné věci dva vědecké názory. A oba z kvalifikovaných nebo e, teoreticky <laughs> kvalifikovaných agentur a ty názory stojí proti sobě. A ten můj spor s Julie Girling e, je o tom, že já říkám, že my tady nejsme od toho, abychom posuzovali, která věda je lepší, a my tady jsme od toho, abychom nesli zodpovědnost. My se prostě musíme rozhodovat. A v té souvislosti, protože vy budete předsednictví, které bude stát tváří v tvář Brexitu, tváří v tvář řešení eh, toho problému, které, který mají s Evropskou unii občané ve vaší zemi, v mé zemi, prakticky ve všech ostatních. A vy budete muset řešit tu otázku, kde jsou ta slabá místa, kde jsou ty problémy, které taky dílčím způsobem způsobily Brexit. A v souvislosti s těmi předchozími otázkami vás chci upozornit na jedno temné místo, na, na eh, takovou opravdu odvrácenou tvář decision-making procesu v Evropské unii, a to je komitologie a implementované akty. Zaměřte se na to, protože jestli se bavíme o tom, že chybí někde v procesech rozhodování Evropské unie demokracie, vidím kladívko, pane předsedo, tak jsou to implementované akty a je to komitologie, kde mizí demokracie, kde je to netransparentní a to je věc, kterou by bylo třeba nějakým způsobem zabrzdit, zrekonstruovat. Prosím, pokuste se iniciovat v radě eh, nějakou diskuzi o otázce komitologického procesu a implementovaných aktů. Děkuji a omlouvám se, pane předsedo. Thank you very much, Gardini. Děkuji, eh, paní Gardini. Allora. Děkuji. Já bych v první řadě chtěla vyjádřit takový mírný optimismus, protože ve vašem eh, plánu čtu, že chcete navázat na práci nizozemského předsednictví v otázce přístupu k lékům asi jste pochopil z té dosavadní diskuse, jak moc nám zde v parlamentu toto téma leží na srdci a vyjádřili jsme to i hlasováním. Myslíme se totiž, že je velice důležité co nejdříve i prostřednictvím legislativních aktů zajistit, aby eh, všichni občané Evropské unie měli k lékům přístup. Chtěla bych se zeptat, eh, zda Rada přihlíží k tomuto silně vyjádřenému názoru Evropského parlamentu. Slyšela jsem totiž, že členským státům se do toho příliš nechce, především do té větší spolupráce na evropské úrovni, pokud jde o technologické hodnocení, což parlament považuje za zásadní nástroj. Chtěla bych hovořit ještě o další věci, o které se příliš nemluví, média a e, novináři e, často jaksi to zmiňují jakožto krizová zdravotnická situace v souvislosti s migrací. Já si myslím, že je důležité o tom mluvit, aby občané byli uklidněni. Určitě i na globální úrovni existují e, různé krize, například před několika lety VHO vyhlásila Eh, jaksi krizovou situaci týkající se dětské mozkové obrny eh, a v mnoha zemích, například v Somálsku, v Pákistánu, Nigérii a Sýrii, právě tedy ze zemí, odkud přicházejí migranti, eh, dětská mozková obrna ještě nebyla zcela vymícena. Totež se týká i tuberkulózy, která se navíc váže na podmínky Eh, ve kterých ti lidé žijí. A my víme, že mnozí migranti právě eh, žijí ve špatným eh, zdravotních podmínkách a jsou těm nákazám mnohem více Eh, vystaveni. A i Světová zdravotnická organizace hovořila o tom, že migranti mají mnohem eh, jaksi, větší pravděpodobnost nákazy tuberkulózou. Hovořilo se zde i o souběžném výskytu HIV a tuberkulózy. A tuberkulóza je nejdůležitějším faktorem eh, k příčinou smrti mezi HIV pozitivními. V za v těch prvních, eh, si, v tom prvním období se toho mnoho nedělo, poté eh, se začalo provádět testování, ale možná by bylo na čase, abychom na evropské úrovni pracovali společně, abychom měli společný postup a společné protokoly. I švýcarský parlament loni o tomto tématu diskutoval Eh, protože zjistili, že tam, eh, že ve Švýcarsku tedy mají eh, mnoho migrantů trpících tuberkulózou. Nevím ale tedy potom, k čemu švýcarský parlament dospěl. Chtěla bych se zeptat slovenského předsednictví, zda se nedomnívá, že bychom se k tomuto problému měli postavit eh, si zodpovědně a globálně, protože jinak budou v médiích se pořád objevovat eh, různé zprávy, které jak si budou přispívat k tomu, že občanům občané jaksi eh, nebudou mít důvěru k tomu, jak Evropa řeší problém migrační krize. Nedej bože, aby potom došlo k nějakému vypuknutí nějaké nákazy. My zde musíme postupovat preventivně. Děkuji, paní Fulcan. Zachválím, gospodine předsedniče. Poštovaný gospodine Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. E, pane ministře, vítejte na našem výboru. Velice ráda vás zde mezi námi vidím. Antimakrobiální rezistence je téma, o kterém se hodně mluví. Vy jste ho zmínili ve svém úvodní prezentaci. Dovolte mi stručnou otázku. Jste pro pozici Evropského parlamentu, který říká, že klíčová antibiotika by měla být vyhrazena pouze pro lidskou spotřebu, pro lidské užití. A má druhá otázka se týká transtuků. Ty jsou velice důležité a e, dovolte mi zeptat se na toto. Podle odhadů 660 tisíc lidí každoročně v Evropské unii umírá v důsledku koronárních chorob, které jsou přímo propojené s transmastnými kyselinami. Je zde široký konsenzus, je, že je s tím potřeba něco dělat. A i velcí producenti potravin jako Nestlé, Mars, Kellogg's, um, a tak dále a tak dále, poslali otevřený dopis komisi, kde žádají o aby, o to, aby se stanovil maximální obsah eh, transmastných kyselin na 2 gramy z každých 100 gramů tuku v potravinách. Chci se vás proto zeptat, zda si myslíte, že by měly být tyto závazné úrovně eh, na uh, úrovni EU, nebo zda si myslíte, že to je něco, co spadá do subsidiarity. Děkuji. Děkuji vám. Paní Pierik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem poměrně hrdá na Nizozemí a jsem hrdá, když se tu zmiňuje, kolik práce bylo vykonáno za nizozemského předsednictví a mám radost, že slovenské předsednictví eh, bude pokračovat eh, na základě toho, co bylo provedeno za nizozemského předsednictví. Jak říkala paní Grostet, lecos je tady potřeba dovést do konce. Témat je mnoho, AMR, bezpečnost potravin a další. A je potřeba se opravdu opravdu eh, zaměřit na eh, nemocnice a, a hospici. Eh, v, tady v Evropské unii to je oblast, která je velice málo kontrolovaná. Pak je to téma léčiv. Jak víte, tak Nizozemsko se velice soustředilo na přístup k léčivům v Nizozemí. A není možné mít tady nějaké rozdíly mezi systémy v jednotlivých členských státech. Je nesmírně důležité opravdu zabývat se tímto tématem na evropské úrovni. Děkuji v neposlední řadě paní Delahaj. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře. Spousta zde toho již zazněla. Já bych se ještě chtěla vrátit k těm endokrinním disruptorům. Chci se zeptat, jak se rada dívá na návrh komise v této oblasti a v jakých časových lhůtách se to bude projednávat. A co si myslíte o tom eh, návrhu VHO, že se tedy udělují určité eh, derogace z těch eh, kritérií pro používání biocidů. Souhlasíte s tím, nebo si to představujete jinak, ten postup? Thank you, Emma. Děkuji, pane ministře. To byl dlouhý seznam otázek a prosím vás nyní o odpovědi. Máte slovo. Tak eh, ještě jednou moc krát děkuji. Skutečně potvrzuji slova pana poslance Mikolášika, že jsou to otázky, které jsou odborné, velmi věcné a potvrzují, že i když možná zdravotnictví není tématem číslo jedna v dnešních dnech, tak eh, dopad na běžného obyvatele Evropské unie je velmi významný. A ta témata, o kterých diskutujeme, nejsou jenom otázkou eh, současných dnů, ale mají i předznamenávat to, jak zda budeme mít zdravé ekonomické, ekonomické aktivní obyvatelstvo i v následujících letech. Já se pokusím eh, odpovědět na otázky v tom pořadí, v jakém jsem si je zapsal. Zmíním se nejprve o transmastných kyselinách. Na zasedání Rady EPSCO 7. prosince 2015 Rada vyjádřila podporu komisi, aby pokračovala v posouzení nejúčinnějších opatření na snížení spotřeby transmastných kyselin v stravě obyvatel Evropské unie. Bereme na vědomí, že komise jedná na základě posouzení eh, dopadu, které by mělo být k dispozici do konce roku. Vzhledem k probíhajícímu posouzení dopadu na straně komise eh, slovenské předsednictví zatím eh, uspořádá konferenci právě na téma prevence chronických a nechronických onemocnění a zdravý životní styl 21. září v Bratislavě vzhledem k vědecky dokázaným negativním dopadům transmastných kyselin na zdraví občanů Evropské unie, zejména zvýšení koronárních srdečních chorob, věříme, že budou stanovené i limity týkající se používání transmastných kyselin v potravinách. Padlo několik otázek na, nepřero, na nepřenosné chronické choroby. Já si dovolím k tomu možná poznamenat, že já tuto problematiku osobně vnímám jako jednu z nejvýznamnějších a nejdůležitějších, protože ovlivňuje obyvatelstvo Evropské unie na další desetiletí. To, jakým způsobem dnes budeme přistupovat k některým opatřením. Ukazuje se na jedné straně eh, demografický faktor, který je negativní v mnohých zemích, eh, stárnutí populace a zvyšující se počet eh, chronických nepřenosných chorob, jako jsou kardiovaskulární choroby, onkologické choroby, cukrovka, respirační choroby. A to na sebe váže i největší objem finančních prostředků. Pokud bude ten nárůst takový, jako je dnes, i se stárnutím populace, pak se nám bude zvyšovat počet pacientů a snižovat počet ekonomicky aktivních obyvatel v Evropě. což bude mít závažný socioekonomický dopad i na udržitelnost financí a rozpočtu. V tomto hledu si myslím, že na jedné straně je potřeba podporovat i samotnou léčbu v oblasti různých inovativních léků, onkologických léků, ale myslím si, že je potřeba se významně zaměřit také na preventivní opatření, na prevenci. Ta už tu byla zmíněna, příčiny víc. Já jsem hovořil o rizicích obezity, ale souhlasím, máme tu i eh, rizika pro životní prostředí, eh, pro ovzduší, máme tu otázku nedostatku pohybu, sportu, osvěty. tak jako vnímáme priority se stárnutím populace, s integrací a zdravotní péčí, tak si myslím, že je potřeba se zabývat i prevencí, tedy oblastí sportu, vzdělávání, životního prostředí, zemědělství a samozřejmě také potravin. Padla tu otázka, nebo bylo tu řečeno, že není vhodné, abychom předepisovali lidem, co mají jíst. S tím já souhlasím, ale je potřeba říci, že ne vždycky se všichni shodneme na jednom názoru. V každém případě téma zdravých potravin a kvalitních potravin ať už pokud jde o podíl cukru, solí, transmastných kyselin a tak dále, tak e, tady je asi na místě, abychom diskutovali o tom, zda jsme schopni vytvořit širší legislativní nebo zákonem definované limity na potraviny. Netvrdím, že bychom to měli realizovat během našeho předsednictví, ale měli bychom o tom začít diskutovat. O tom zda budeme schopni na delší období, dejme tomu 15-20 let, stanovit závazné limity pro potraviny abychom příliš neohrožovali výrobce potravin, ale na druhé straně, abychom vytvořili udržitelný rámec pro kvalitní a zdravé potraviny do budoucna. Dále se septali na demenci a e, Alzheimerovu chorobu. E, proběhlo několik iniciativ e, na úrovni Evropské unie, které označili demenci jako prioritu a vyzvali k opatřením na zvyšování povědomí o této problematice. My organizujeme ve spolupráci s Evropskou komisí konferenci o Alzheimerově nemoci epidemie třetího tisíciletí. Ta konference se bude konat 29. listopadu v Bratislavě a měla by určit další kroky v oblasti snižování rizikových faktorů a zdravého životního stylu. Hovoříme především o včasné eh, diagnostice, o aplikaci výzkumu v praxi, o propojení eh, léčby a zdravotní péče o pacienty. Dále. nizozemské závěry Rady o rovnováze ve farmaceutickém systému. K tomu potom ještě řeknu svůj názor. Závěr Rady nizozemského předsednictví o posilování rovnováhy farmaceutických systémů v Evropské unii. To je důležitý výsledek bez debaty, je to důležitý výsledek debat během holandského předsednictví. Já jsem rád, že členské státy se dohodly na těchto závěrech je tam naznačený jistý integrovaný přístup k řešení různých problémů farmaceutických systémů. Pokud jde o povinný nebo dobrovolný systém spolupráce v oblasti stanovování cen a vyjednávání s farmaceutickými firmami, tak tato problematika, a teď říkám svůj osobní názor, určitě rozděluje členské státy v důsledku různých zájmů, ale myslím si, že nejlepší je začít na dobrovolné bázi, abychom získali eh, mnoho údajů, abychom se mohli posunout vpřed o krok dál. V podstatě pro nás je důležitý výsledek a to je, abychom dokázali zabezpečit inovativní léky pro pacienty. Padla tu otázka, jaké zkušenosti máme s implementací eh, indexu Quali. My jsme byli jedna z prvních zemí, která to implementovala i eh, referencování léku na index quali a opravdu se ukázalo, že máme problém eh, kategorizovat některé náročnější a nákladnější léky. V současnosti analyzujeme možnosti zavedení druhého typu kvůli indexu, e, definovat určité parametry pro zkvalitnění doby života nebo přežívání u těžkých onkologických pacientů. Diskutujeme také s asociacemi e, pro výrobu farmaceutických inovativních léků, o tom, e, jaké způsoby a jaká řešení by mohly být společné nejen pro jednu zemi, ale pro více zemí. Jak e, dokázat takovéto léky dostat do systému e, jednotlivých států. Tady opět narážíme na problematiku cenotvorby oficiálních cen, neoficiálních cen je to pro nás velmi důležitá priorita, ale musíme hledat konsenzus. Já jsem tu dnes za předsednickou zemi, to znamená, že hovořím za všechny členské státy. Můžu vyjádřit svůj soukromý názor, ale mým úkolem je tyto názory slaďovat a posouvat problematiku i v oblasti inovativních léků vpřed. Především samozřejmě v zájmu občanů Evropské unie. Eh, pokud jde o eh, orphan medicine, tak eh, předsednictví považuje tuto problematiku za důležitou, ale v současnosti nedisponujeme informací, že by Evropská komise připravovala revizi na řízení 141 o lécích na ojedinělé choroby. Konat můžeme až na základě návrhu komise. Pokud jde o nařízení o pediatrických lécích, podstatou tohoto nařízení je, že žadatel o registraci nového léku musí předložit ke schválení pediatrický výzkumný plán a následně eh, hodnocení klinického pokusu těchto léků na dětech. Je to určitě jistý tlak na výrobce, aby nové léčivo ověřili a vyzkoušeli i na dětech Slovenské předsednictví nemá informaci, že by Evropská komise připravovala revizi tohoto nařízení. Bez předloženého textu ze strany Evropské komise my jako rada nemůžeme jednat. Vícekrát tu padla otázka na endokrinní disruptory. Já vnímám toto téma jako velice citlivé z hlediska toho, jakým způsobem postupovala komise v minulosti. My e, jako rada jsme vzali na vědomí oznámení e, z 15. června e, o endokrinních disruptorech v rámci Rady EPSCO. Bereme na vědomí, že ty dva právní návrhy, které stanovují kritéria na vymezení látek obsahujících endokrinní disruptory, ještě nebyly předloženy Radě ani Evropskému parlamentu. Budeme určitě uplatňovat svoje právo na přeskoumání obou dvou návrhů právních předpisů, eh, až budou předložené komisí. Pak eh, o nich patrně budou diskutovat přípravné orgány rady. Otázka glyfosátu je hlavně v kompetenci pana ministra životního prostředí ale určitě je důležité, abychom e, tyto tém, tato témata dávali na stůl. Témata týkající se pesticidů a používání látek. A znovu se vrátím k tomu, že téměř e, cokoliv, o čem se bavíme, není otázka izolovaná pouze na zdravotnictví. Máme přístup jedno zdraví, které prochází v podstatě všemi oblastmi, ať už je to zemědělství nebo životní prostředí nebo další oblasti, které mají vliv na mnoha řešení a problematiky zdravotnictví. Karcinogeny a mutageny, ochrana eh, pracovníků při práci. Vzhledem k důležitosti zvýšení ochrany zdraví eh, pracovníků při práci považuje slovenské předsednictví eh, tento legislativní spis za svou prioritu stanovení určitých limitních hodnot vystavování pracovníků karcinogenům to na úrovni Evropské unie zásadně sníží riziko výskytu rakoviny jako choroby z povolání. Při současném eh, stanovení minimálních stejných podmínek ochrany v Evropské unii. Eh, určitě pozitivně hodnotím skutečnost, že k předloženému návrhu komise předcházela eh, rozsáhlá přípravná fáze, včetně eh, několika vědeckých a technických eh, poznatků. Budeme se snažit o posun ve vyjednávání. Chci dosáhnout všeobecného přístupu na úrovni rady v na, během našeho předsednictví. Podporujeme návrh v tom znění, v jakém byl předložen komisí. Padly tu také otázky na očkování. Především u pediatrů, u léčby dětí. Očkování vnímáme jako problém nejen jednoho členského státu, Oslabuje se jistým způsobem kolektivní imunita vůči některým infekčním chorobám, které byly v minulosti potlačeny. E, byla zmíněna tuberkulóza, ale jsou to i jiné e, další infekční choroby. Když se podíváme na přístup různých členských států, tak někde je povinné očkování, je až 15 zemí, kde není povinné. E, problém očkování u dětí právě v důsledku zvýšené úmrtnosti novorozenců. Existují děti, které se narodí s nízkou hmotností, nemají ještě vyvinutou imunitu a očkování, které v minulosti probíhalo, probíhalo často u novorozenců a mohlo způsobit vážné onemocnění. Možná i z těchto důvodů vznikly různé antikampaně proti očkování já myslím, že toto všechno je potřeba eh, zohledňovat a vrátit se k problematice očkování jakožto úspěšného nástroje v boji s infekčními chorobami ale na druhé straně také jako jednomu z nástrojů, který zabraňuje zvyšování spotřeby a užívání antibiotik jako následného nástroje pro léčbu. Kdy často, eh, jak jsem už říkal, se předepisují antibiotika i v případě virových onemocnění a to je už úplně zbytečné. Ještě k antimikrobiální rezistenci. Na radě byly přijaty závěry rady o dalších kroků v přístupě jedno zdraví s cílem bojovat proti antimikrobiální rezistenci. Rada v závěrech vyzvala k posilnění spolupráce mezi eh, humánním a veterinárním sektorem eh, právě prostřednictvím eh, One Health Network. Tato síť má združovat experty z humánního, veterinárního a potravinářského sektoru. Komise má ve spolupráci s členskými státy vytvořit nový akční plán pro boj s antimikrobiální rezistencí. A my předpokládáme, že proběhnou další diskuze na toto téma v přípravných orgánech rady i v rámci naší neformální rady. Pokud jde o látky, které se přidávají do potravin, eh, jsou určité názory a indicie ohledně jejich vlivu na zdraví. V tomto tématu nejde o krátkodobou agendu, ale o dlouhodobý proces. Evropský úřad pro bezpečnost potravin má do roku 2020 posoudit používání konzervantů, takzvaných éček v potravinách, Pro nás je tato věc klíčová i v eh, oblasti, o které už jsem hovořil, tedy oblasti zdravých a kvalitních potravin. Ještě pan poslanec Poc eh, se ptal na komitologii. Eh, já jsem to tak nastínil právě i v oblasti nařízení 726, jakým způsobem eh, budeme postupovat? Je to zásadní, eh, řekněme, právní a institucionální problém, o kterém je potřeba diskutovat v dlouhodobém horizontu vnímám to, co jste říkal, a sice, že i v rámci dnešních diskuzí padají otázky, jakým způsobem by Evropská unie jako celek mohla eh, reagovat, ať už včetně členských států nebo ne, na určité otázky výsledků Brexitu, hledání příčin sebereflexy a tak dále. Já to vnímám jako něco, o čem je potřeba diskutovat. Vnímám i to, co jsem říkal už na úvod a sice, že musíme být srozumitelnější a bližší lidem. Řeš, řešením, která přinášíme, musí, musí rozumět protože často prostřednictvím médií se k lidem dostávají zjednodušené informace jenom takové ty pikantní drobnosti, zajímavosti a lidé potom mají představu o něčem, takovou virtuální představu, abstraktní. Přitom tady se vytváří mnoho velice kvalitních věcí, eh, které by asi jeden členský stát nebyl schopný zrealizovat sám. Děkuji. Děkuji za všechny vaše odpovědi a za velice užitečné informace. Děkuji vám, že jste dnes přišli a těším se na eh, dobrou spolupráci v nasledujícím eh, pololetí. Eh, končím zasedání pro dnešní dopoledne a uvidíme se ve tři odpoledne. Budeme pokračovat v práci výboru EDVI. Děkuji vám, pane ministře, a jsem si jistý, že spolupráce nám půjde dobře.